května přeskoumal mandát paní Torres Martinez a pana Turkanu a jednomyslně navrhl, aby s účinností od 25 eh, respektive 2. března prohlásil jejich mandát za platný. Jsou proti tomu námitky? tím je platnost tohoto mandátu potvrzena. Eh, Výbor pro právní záležitosti mi sdělil, že příslušné německé